fratelli. Bene, benvenuti a tutti. Všechny vás vítám. Vítám vás na této schůzi. Innanzitutto un cal- Na úvod vás chci všechny přále přivítat je mi velkým potěšením prohlásit toto zasedání za zahájené. Je to ustavující zasedání výboru pro zemědělství a rozvoj venkova pro deváté funkční období Evropského parlamentu. Čekají nás velké výzvy v tomto funkčním období. Jsou to výzvy, které budou klíčové pro budoucnost našeho zemědělství. A potřebujeme silný výbor pro zemědělství a silný jednotný parlament, abychom dokázali obhájit a prosadit zájmy více než 10 milionů zemědělců a 500 milionů evropských spotřebitelů. Na úvod bych připomněl, že dnešní zasedání se vysílá na internetu. Máme tlumočení do 22 jazyků, nemáme irštinu a malčtinu. Jak zřejmě víte, a hlavním účelem dnešního zasedání je zvolit předsedu a místo předsedy našeho výboru. Budeme hlasovat elektronicky. Doufám, že nikdo nezapomněl hlasovací kartu. Pokud ano, máme tady náhradní karty, tak se prosím podívejte, jestli máte sebou kartu. A začneme volbou nového předsedy výboru. a potom zvolíme místo předsedy. Podle pravidel, abychom byli usnášení schopní a mohli zvolit nového předsedu, potřebujeme 12 členů. Potřebujeme, aby tady bylo přítomno 12 členů. Maximální počet hlasů ve výboru pro zemědělství je 48. Máme tady dnes možná náhradníky, ti nám musí případně hned dát vědět. Už teď máme několik jmen. Máme tady náhradníky. Je to Petri Sarváma, André Bradford. Já jsem náhradnice André Bradforda, jsem Sára Čerdařs. Dobře, to tady máme poznamenáno. A dál místo pana Žela Lebretona tady bude paní Joel Melin. A Dianu Doc nahradí Ivan Sinčík, ano? Sinčič, omlouvám se. Dobře. Okay. Procederemo. Dobře, ano, prosím. Zapomněli jste zmínit moje jméno Petr Jár, já dnes zastupuju pana Zarfamu. To je možná do zápisu důležité. Okay. Váma tu není a já jsem jeho zástupce. Já jsem to řekl už na začátku. Říkal jsem, a, že bude nahrazen, ale zapomněl jsem říct vaše jméno. Dobře. Takže nyní provedeme zkušební hlasování, abychom měli jistotu, že nám pořádně funguje elektronický hlasovací systém a budete také mít možnost prověřit, že každý má hlasovací kartu. Pokud jste připraveni, provedeme zkušební hlasování. Zahajuji hlasování. Je to jenom zkouška, abychom si to prověřili. Okay. We have, we have one S... Máme o jeden hlas za SAD navíc. To jsem já. A, to jste vy, Mark Tarabela. Přestaňte si dělat graci, pane Tarabelo. Máme ještě jeden hlas. Who is? Abbiamo ancora un voto di troppo. Pořád máme o jeden hlas víc. Abbiamo 49 voti e dobbiamo essere 48, quindi abbiamo un voto di... Máme 49 hlasů a mělo by jich být 48, takže máme o jeden víc, ale nevíme, z které frakce je ten hlas navíc. Jenom řádní členové a náhradníci, kteří byli předtím zmíněni, budou hlasovat. Dobře, teď je to v pořádku. Paní Mule? Jenom krátká připomínka. Sanciolo tady není a za naší skupinu bude hlasovat Charles Görens. Je nás sedm. Okay, Ulrich, we will take notes about that. Dobře, prověříme si to. Dobře. Teď bych požádal koordinátory za politické skupiny, aby nás seznámili se svými kandidáty na předsednictví v tomto výboru. A připomněl bych, že každý kandidát musí být řádným členem našeho výboru a musel také prohlá- eh, vyplnit prohlášení o finančních zájmech a prohlášení kodexu chování a odpovídajícím chování. Předám tedy slovo politickým frakcím. Kdo si chce vzít slovo? Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych ráda předložila předsedkyni, eh, kandidátku za předsedkyni z IAD, paní eh, Ircit Markas. Bene, Maxet Pirsakas. Dobře. Maxet Pirbakas, kde pak vás máme? Souhlasíte s tím, že jste kandidátkou za skupinu ID? Ano, přijímám kandidaturu. Bene, grazie. Dobře, děkuji. Ostatní politické skupiny, prosím. EPP. Pane předsedo, jménem Evropské strany lidové bychom chtěli eh, do výboru pro zemědělství eh, jmenovat pana Norbera Links jakožto kandidáta na předsednictví tohoto výboru. Norbert Links, accepta la candidatura? Přijímáte tuto kandidaturu? Dobře, děkuji. Dobře. Pokud už nemáme žádné další kandidáty, potvrzuji, že paní Maxet Pirbakas a pan Norbert Linz jsou řádnými členy našeho výboru, vyplnili prohlášení o finančních zájmech a prohlášení ke kodexu a odpovídajícímu chování. A proto můžeme přistoupit k hlasování. A dávejte prosím pozor. Připomínám, že pokud budete chtít hlasovat pro pana Norberta Lince, stiskněte červené tlačítko a pokud budete chtít zvolit paní Maxe Pirbakas, stiskněte zelené tlačítko. Je to všem jasné? Budeme hlasovat jedenkrát. Takže za kandidáta ELS Norberta Lince červené tlačítko pro paní Maxet Pirpakas zelené tlačítko. Je to všem jasné? Dobře, takže zahajuji hlasování. OK. Voto chiuso. Dobře, hlasování je uzavřeno. Norbert Linz dostal 36 hlasů a paní Perbakas 11 hlasů. Oznamuji tedy, že pan Norbert Linz je naším novým předsedou. Norbert Linz ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Norbert Linz dostal absolutní většinu hlasů a proto ho chci požádat, aby se k nám připojil tady nahoře za stolem. Já, líbím. Milé kolegyně, milí kolegové, Dovolte, abych vám srdečně poděkoval za vaši důvěru. Domnívám se, že nás čeká hodně práce mm, v souvislosti se zemědělskou reformou a s celou řadou dalších témat, které jsou aktuální jak pro farmáře a farmářky v Evropě, tak pro naše spotřebitele, kteří od nás očekávají že splníme naše práci, že velice rychle vstoupíme do plnění našich úkolů, že se rychle vrhneme do práce a proto se musíme také ještě ustavit jako výbor a proto nyní eh, přikročíme k volbě místo předsedu. Proto bych navrhl a teď přejdu do angličtiny, abych neudělal žádnou chybu a prostě přečtu jaké formality teď všechny musíme splnit. Takže vážení kolegové, budeme pokračovat s volbou místo předsedů výboru Agri a začneme s volbou prvního místo předsedy. Následně pak proběhne volba druhého a třetího místo předsedy našeho výboru. Podle pravidla je zapotřebí dosažení kvóra pro volbu prvního, druhého a třetího místopředsedy. Je to 12 členů a maximální počet hlasů ve výboru Agro je 48 hlasů, buď řádných členů nebo jejich náhradníků. Náhradníci dnes už ty nemusíme číst, již byli zmíněni. A pokud by politické skupiny chtěly představit další náhradníky, tak nyní je proto vhodný čas. Nikdo se než, nežádá o slovo. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vzhledem k respektování demokracie a plurality této instituce, politická skupina Identita a demokracie si žádá předložit kandidaturu paní Maxet Pibarkas. Děkuji vám, pane předsedo. Je to kandidatura na první místo předsedky. Děkuji vám. Hmm? OK. OK. Da waren wir, da waren wir jetzt... No, tam jsme ještě vůbec nepřistáli, pravý pan předseda, ale e, kandidaturu jsme zaznamenali, takže teď budu pokračovat. A ještě bych chtěl připomenout, že třeba zohlednit také genderovou zeměpisnou uh, různorodost při eh, volbě dalších postů našeho výboru. A nyní tedy prosím jednotlivé nominace politických skupin na místo prvního místo předsedy. Ještě chci připomenout, že kandidát musí být řádným členem našeho výboru a musí také vyplnit prohlášení o finančních zájmech a také prohlášení týkající se etického kodexu. Takže máme tu navržené kandidáty. Martin Heisler, prosím. Navrhuje Franciska Gejera jako kandidáta na prvního místo předsedu. OK, Francisco Guerrero. Francisco. Ano, byl navržen Francisco Guerrero. Eh, identita a demokracie navrhla Eh, eh, und Frau Paní Pierbakas. Akceptují oba kandidáti, lépe řečeno kandidátka a kandidát, eh, tuto kandidaturu? Ano? Ano, samozřejmě přijímám tuto kandidaturu na místo první místo předsedkyně. So, dann stellt sich die Frage... V tom případě teď máme otázku, jestli bychom měli hlasovat tajně v tajných volbách. Tajně můžeme hlasovat, pakliže alespoň 10 členů výboru. A, Entschuldigung. Ja. Promiňte, omlouvá se pan předseda. Každopádně eh, je třeba provést volbu místo předsedy, prvního místo předsedy tajnou volbou. Also, <clears throat> eine geheime Abstimmung. Takže bude následovat tajná volba. Kdo je pro pana Gereira, tak prosím stiskněte zelené tlačítko. Ten, kdo chce hlasovat pro kandidátku IAD, zmačkněte prosím červené tlačítko. A nyní Můžeme tedy přistoupit k hlasování. A já tedy zahajuji hlasování. Prosím pěkně, hlasujte teď. So, dann kann ich die... V tom případě... Yeah, dann kann ich die Abstimmung schließen. Takže mohu ukončit hlasování. Pro eh, pana Gerera hlasovalo 38 kolegyní a kolegu a pro mm, kandidátku IAD 6 hlasů. Pane Gerero, prosím vás, zaujměte místo s námi za předsednickým stolem. Blahopřeji k vašemu zvolení. OK, dann können wir... Výborně. V tom případě můžeme přejít k volbě druhého místo předsedy či druhé místo předsedkyně. Táži se, zda máte nějaké návrhy, nějaké kandidatury, pane Soldo. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Jménem Evropské strany lidové chceme představit pana Daniela Budu jakožto kandidáta na druhého místo předsedu tohoto výboru. Eh, existuje nějaká další kandidatura? Prosím, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, stále opakuji, z hlediska respektování demokracie a pluralitu skupina Identita a demokracie navrhuje na druhou místo předsedkyni paní Maxet Ibarkas. Děkuji vám, pane předsedu. Děkuji vám mnohokrát. Eh, jsou tady ještě nějaké jiné návrhy? Není tomu tak. V tom případě můžeme opět opět přistoupit k hlasování. Takže kdo hlasuje pro Daniela Budu, prosím zmačkněte zelené tlačítko. Kdo bude hlasovat pro paní Ibakas, doufám, že to správně vyslovuji, eh, ten prosím nechť stiskne červené tlačítko. V tom případě zahajuji hlasování, prosím hlasujte teď. Dann können wir die Abstimmung abschließen. Ukončuji hlasování. Für pro kolegu Bodu hlasovalo 37 kolegyň a kolegů, pro paní eh, s 7 kolegyň a kolegů, takže pane Bodo, prosím pěkně, zaujměte místo vedle nás. <clears throat> Ano, milé kolegyně, milí kolegové, u dalších dvou volebních kol je jasné, že by mohlo dojít k potížím a proto nejrůznější politické skupiny požádaly o to, aby se mohli chopit slova. To tedy teď umožním a vidím, že záhy překročíme čas. Musíme si uvědomit, že třeba, abychom opustili místnost v 16.30. No, ale kdo se chce chopit slova? Kdo chtěl pohovořit? Grazie, presidente. A nome del gruppo dei socialisti. Děkuji, pane předsedo, za skupinu SAD. Chci říci, že souhlasíme s tímto odkladem. Možná bychom toto mohli projednat na příštím zasedání výboru a kdy máme se sednout 23. července, v podstatě je to již dohodnuté, nám to vyhovuje. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, srdečně přeji k vašemu zvolení. Víme, že teď pro volbu třetího místo předseda máme více kandidátů a proto bych požádala, abychom teď eh, přešli ke volbě čtvrtého místo předsedy. A bychom našim kolegům dali tedy více jistoty, abychom tedy nejprve hlasovali o čtvrté místo předsedovi. Also ich, Já bych se rád připojil k paní Millerové a žádám o to, abychom hlasovali o čtvrté místo předsedy, to bychom ještě mohli zvládnout v tom čase, který máme k dispozici. Okay. Oh, it's me. Thank you. On behalf of the Děkuji. Za skupinu EKR bych ráda jmenovala na místo třetího místo předsedy paní Mazali Aguilar. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že by patřilo k dobrým mravům, a mm, abychom pro zahájení našeho výboru tady nic nemíchali a abychom přistoupili k volbě třetího či třetí místo předsedkyně. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že Teď budeme muset pohovořit o postupu. Máme tady dvě žádosti. Eh, v, a sice k odsunutí nejrůznějším způsobem. Za prvé je tady žádost, aby se kompletně odsunula volba třetího a čtvrtého místo předsedy a za čtvrté a za druhé, promiňte, tady je návrh dvou politických skupin, eh, kteří navrhli, abychom přistoupili k volbě čtvrtého místo předsedy či čtvrté místo předsedkyně. No a teď tedy je otázkou, jak eh, vypadá většina, jak to vypadá s většinou eh, ve dvou skupinách, kteří tedy navrhli, aby se přistoupilo k volbě čtvrtého předsedy a IAD žádá o odsunutí obou voleb. V tom případě navrhuji, Promiňte, omlouvá se pan předseda, dejte mi vteřinku. Já vám tedy navrhuji, abychom ještě přistoupili k volbě čtvrtého místo předsedy. E, existuje nějaká námitka proti tomu? No, pane předsedo, Nejprve dovolte, abych vám poblahopřál k vaší volbě, ale já se domnívám, že nezvolíme-li třetího místo předsedu, tak bychom měli teď skončit a skutečně vyčkat až na naše příští zasedání, protože teď se dva týdny stejně nic nebude dít a měli bychom postupovat ve správném pořadí. Nejprve zvolit tedy třetího a teprve poté čtvrtého místo předsedu. Myslím si, že toto by byl správný postup, když už to tak jako tak budeme odsunovat. Já bych tedy teď nechal hlasovat o tom odsunutí a pakliže tedy eh, dojde k tomu odsunutí, tak bychom za ty dva týdny měli volit, volit oba místo předsedy. Dobře. Eh, no, v tom případě návrhem je, aby obě volby, tedy třetího i čtvrtého místo předsedy, se odsunulo. Kdo s tím souhlasí, toho prosím, aby teď zdvihl ruku. Okay. Also, das machen wir elektronisch. No, raději to přeskoumáme elektronicky. Takže opakuji, kdo je za odsunutí volby místo předsedu třetího a čtvrtého, tak prosím stiskne zelené tlačítko. Kdo je proti tomu, stiskne červené tlačítko. dann schließe ich die ab. Dobrá, nyní tedy ukončuji hlasování. So, 29, 29 hlasů je pro odsunutí a 16 je proti tomu. To znamená, že 23. července eh, budeme tedy volit třetího a čtvrtého místo předsedu. Dobrá. A jenom na závěr naší schůze mi dovolte, abych vám ještě oznámil, kdy se koná příští schůze. Ta se koná 23. července 23. července dopoledne i odpoledne. Děkuji vám mnohokrát a v tom případě mohu ukončit naši schůzi.